věcí. Jsou tady hrozby vůči naší bezpečnosti a jedna z hrozeb je masová migrace a terorismus. Toto vše souvisí právě s masovou migrací a my tady mluvíme o té neslavné politice, společné zahraniční a bezpečnostní politice, společné bezpečnostní a obrané politice, ale eh, jediné, k čemu to vedlo, je, že to zbavilo členské státy jejich suverenity. Evropská unie neimplementovala žádná urgentní opatření. Potřebujeme zajistit provádění eh, příslušných mechanismů. Potřebujeme bojovat efektivně proti velkým hrozbám, jako je masová migrace, islamizace a terorismus. Takže naše doporučení zní jasně. Už žádné evropské politiky, už žádnou spolupráci s Tureckem, ale musíme už se spolupracovat s Ruskem nebo USA. Děkuji mnohokrát a slovo má pan poslanec Charlie Weimer za EKR. For, uh... Děkuji. Když jsem přišel eh, do Bruselu před eh, pěti lety, tak tenkrát jsem měl velmi jasný obrázek ohledně toho, jak by měla vypadat společná zahraniční a bezpečnostní politika. Jde o spolupráci mezi státy, kde budeme společně zasahovat, ale v případě Švédska a jiných zemí, že budeme mít eh, samostatnou zahraniční politiku. Ale velmi brzy jsem se dozvěděl, že mnoho z těchto pojmů, že jsou eh, vlastně v rozporu a že se žádá větší vojenský zásah a mm, aktivní byly federální eh, složky, americké složky a a potom se přesouvá stále více moci do Bruselu. Během eh, minulého roku Eh, jsme eh, přišli s usnesením ohledně této otázky. Nyní se dočítáme o kvalifikované většině. Něco eh, tady chybí, pokud o zakotvení tohoto přístupu. Puč Pan Milan Mon je dalším eh, řečníkem za Evropskou lidovou stranu, prosím. Eh, předchozí řečník tady není. Děkuji, paní předsedající. Evropská unie je politickým projektem, který se zakládá na právním státě a na vládě zákona. Cílem bylo bojovat proti radikálním nacionalismům. V Evropě není místo pro ty, kteří nerespektují zákon ani právní stát, kteří se tomu vyhýbají, pošlapují právní stát a vlastně utíkají od tohoto právního státu. Tady v této sněmovně musíme naslouchat slovům uprchlíkovi, eh, který nechtěl jít před soud, aby se nezodpovídal za své činy. A nyní se vrátím k tomu, o čem hovoříme, pane Borele. Dnes je svět velmi komplikovaný, je propojený, multipolární. Evropská unie musí být globálním aktérem, musí být efektivním, aby hájil svoje zájmy a své hodnoty. Pokud se rozdělíme, tak přijdeme o význam. Chci poděkovat panu McAllisterovi a panu Danšanovi za své zprávy. Jsou to kompletní zprávy a e, především pan e, Danžan e, trvá na obrané dimenzi, která je stále důležitější pro Evropskou unii a bohužel, díky bohu zde došlo také k pokroku. Děkuji, eh, já se omezím na eh, zprávu o mm, SDP, tedy SPOP. Naše unie měla být mírovým projektem, v obraně začínáme trochu pozdě. Proto jsou tady stále kolegové, kteří mají problém s diskusí o obraně Evropské unii ve stejn, v jedné větě. Ehm, Hmm, jsou tady dva druhy kritiků. Jednak tady jsou lidé, kteří věří, že všechny konflikty světa lze vyřešit eh, bez použití vojenské síly. A dále jsou tady ti, kteří eh, věří, že EU eh, e by mělo vést vojenské operace. Já nepatřím do první kategorie, k té druhé je, jak si preferuji abychom eh, spolupracovali s našimi partnery, ale někdy budeme muset fungovat sami a takže k tomu budeme potřebovat prostředky. Já jsem tady slyšel řadu kolegů si stěžovat na omezenou roli, kterou eh, hrajeme při řešení světových konfliktů a naší omezenou schopnost se hrát tuto roli, která je v kontrastu s eh, ambicí v naší globální strategii. Abychom mm, tyto cíle splnili, tak musíme mít kapacity, které nejsou zadarmo ani nejsou levné. Takže pokud e, skutečně ne, ne, nechceme, aby toto byla prázdná slova, tak budeme muset e, přijít s odpovídajícími zdroji. Další e, má slovo Alštrevičus Zariňu na jednu minutu. Mm, děkuji kolegům za vynikající práci. Ehm, e, e, společná zahraniční bezpečnostní politika musí být doprovázena vzájemným chápáním výzev a společných akcí. Vedle zajištění interoperability naší ehm, kapacit bezpečnosti a obrany, musíme být schopni řešit výzvy v blízkosti našich hranic a z těchto důvodů naše politika východního sousedství by měla efektivně kombinovat politiku mm, finanční bezpečnosti i obranou dimenzi. Pro je na čase, aby akční evropské partnerství s demokratickými partnery, um, jejichž seznam se uh, povážlivě krátí a musí mít svůj uh, status v naší evropské politice. Ekonomické zájmy by neměly stát nad bezpečnostními. Je chyb- omylem domnívat se, že projekty jako Nord Stream 2 jsou jenom o ekonomice. Naopak, umožňuje eh, ruským geopolitickým zájmům eh, dělat destruktivní politiku v Libii a Syrii. Děkuji. Jako další má slovo paní Želena Zovko z EPP na jednu minutu. Děkuji. S Ehm, snahou naší nové komise zlepšit evropskou externí politiku a dopad na globální úrovni, je tato diskuse dobrou příležitostí zamyslet se nad názory parlamentu na eh, SZBP. Chci pogratulovat panu McAllisterovi a panu Dožánovi za jejich vynikající práci. Tato eh, Ruský parlament eh, uznává a zdůrazňuje, že žádná Evropská země sama nemůže řešit eh, bezpečnostní problémy, kterým čelíme. Eh, pro mě je klíčové v této věci, že jsou tedy evropské vztahy se západním Balkánem. Vedle eh, obecné role SBP, tak bychom měli věnovat těmto zemím pozornost. Mm, se jako UFON Altea v Bosně a Hercegovině, to je první evropská mise, která dobře funguje na ko- našem kontinentu. A mm, jde o stabilitu a bezpečnost evropského kontinentu jako celek. Jako parlament bychom měli udělat všechno, abychom podpořili evropskou perspektivu tohoto regionu a posílit účast parlamentu v externím mm, finančním nástrojem a zlepšit um, dohled parlamentu nad eh, řízením a implementací těchto projektů. Západní Balkán patří do Evropské unie. Je to bezpečnostní problém a je na čase, aby všechny instituce eh, usilovaly o eh, dokončení toho rozšíření, které bylo započat, započato. Dále dám slovo panu Šusterovi za SND. Děkuji takže o 30 vteřin více. Paní předsedající, asi nemůžeme pochybovat o tom, že potřebujeme prohloubení spolupráce v oblasti bezpečnosti a zahraniční politiky, eh, protože eh, USA se stalo eh, part, takovýmto partnerem. Rusko považuje intervenci za běžný nástroj pro prosazování svých zájmů a dochází k mnoha konfliktům v naší bezprostřední blízkosti. Ale Neukazuje se pouze, že pokud je obranou politiku, tak zde musíme spolupracovat úžeji. A jak? To je důležité. Já třeba nemohu vůbec pochopit, že kvůli intenzifikaci spolupráce eh, dojde vlastně k drastickému navýšení rozpočtu na obranu, na eh, eh, ozbrojování a to souvisí také s Ruskem. Pokud zbrojařské koncerny mají být eh, efektivní na národní úrovni, tak potřebujeme více peněz než doposud eh, na zbraně. A potom stávající konflikty, které eh, se dají vyřešit ani ne vojensky, ani pomocí zbraní. Potřebujeme mít obranou politiku, která se bude zakládat na diplomaci, na eh, omezení eh, zbrojení a také eh, politika, která se bude zakládat na omezení exportu zbraní. Děkuji vám. A uh, Gillian Kyuk, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat zpravodajům panu Mekalistrovi a panu Danžánovi za komplexní zprávu. Ono tady jde o to, jakým způsobem řešit konflikty, hybridní konflikty, terorismus. Evropská unie si dala závazek chránit své občany, chránit ale také demokracii, řádní právní stát, lidská práva. E, Blízký východ, hoří Afrika, má potíže. I naši přátelé na východě a na jihu potřebují naši pomoc. Takže Evropská unie potřebuje revidovat svoji politiku sousedství, aby podporovala suverenitu a integritu, aby posílila svoji spolupráci s blízkými zeměmi. Zároveň EU potřebuje důvěryhodnou strategii pro rozšiřování na jihovýchodním Balkáně. To by měly být nástroje naší zahraniční politiky. Měli bychom naplnit to, co jsme slíbili těmto regionům a měli bychom eh, ponechat perspektivu i pro západní Balkán. Děkuji a slovo má pan poslanec Andrius Kubilius za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě chci kolegům poděkovat za velmi dobré zprávy. Dále mám tři poznámky. Za prvé, Hlavní cíl naší zahraniční a bezpečnostní politiky je jasný. Evropa, která bude svobodná a v míru. A musíme to zajistit prostřednictvím rozšiřování a integrace. Myslíme si, že i e, Ukrajina by měla být naším cílem. Ukrajina určitě může přispět k posílení stability a e, demokracie. Zároveň se musíme věnovat eh, strategické autonomii a pokud ale to neučiníme, budeme tady mít opravdu problém. A konečně eh, evropská autonomie v NATO. Já myslím, že tady je potřeba hovořit jasným jazykem. My potřebujeme na to, potřebujeme spolupráci s USA, protože tady máme agresivní nukleární sousedy a sousedství EU je stále více a více nestabilní. Musíme mít zároveň tady skutečnou strategickou autonomii v rámci našich diplomatických kroků, abychom stabilizovali naše sousedství. Děkuji. Pan, pan Glucksmann na jednu minutu. Uh, um, Globalizace, pravice a svobody eh, konečně hozena do eh, popelnice. Teď se musíme rozhodnout. Eh, každá Nesmíme se chovat jako děti, které se při každé krizi vrhají do náruče americkému tatínkovi. Musíme se chovat jako dospělí, budovat strategickou nezávislost Evropy. Pokud máme mít váhu v tomto nebezpečném světě, pak musíme mít prostředky eh, vybudovat tuto evropskou obranu, protože aktuální situace je neudržitelná. Nemůžeme eh, mít francouzské vojáky, kteří budou eh, umírat v Sahelu, státy, které Eh, budou vynakládat velké prostředky na evropskou obranu a další a jiné země mm, budou dělat pravý opak. Takže je důležité se rozhodnout a děkuji zpravodajům za jasný, jasnou řeč. Eh, Lukáš Man, Mandl za PPE. Eh, děkuji, předsedo. Já budu hlasovat pro obě zprávy a Děkuji panu Mekalistrovi a panu Danžánovi za tyto zprávy, za tu formulaci, že evropská bez, teda bezpečnostní situace se dramaticky zhoršuje. To je úkol pro Evropskou komisi, pro nás, především pro radu. Potřebujeme e, novou evropskou smlouvu. Lisabonská s mlouva eh, zastarává a nedrží krok se současnými výzvami. Potřebujeme silnější Evropu směrem ven a s větší svobodou uvnitř. V nové smlouvě musí být jasně řečeno, že princip jednomyslnosti v této oblasti padne, aby Evropa konečně mohla rozhodovat. Ne, eh, Vůbec se nerozhodnout v osobním životě je často to nejhorší. Evropa musí rozhodovat a já eh, očekávám a eh, věřím, že mluvím jménem eh, všech parlamentů. A jak, přesně tak, jak se říká v mission letter předsedkyně komisy, pan Nikos Andru Lakis z, z ND. Děkuji. Zdrojem nestability jsou různé, proto musíme mít společnou obranou a bezpečnostní politiku. Bohužel jsme tomuto cíli vzdáleni. A odpovědnost je na nejsilnějších členských státech. Vy jste odpovědní Eh, protože jste eh, přešli věci s lehkostí, které jsou důležité pro občany. Eh, Putin, Erdogan, Trump, oni přebírají tuto úlohu protože nemají hranice se zeměmi, které respektují právní stát. V Řecku například vynakládáme velké peníze na obranu a my snižujeme peníze, které vynakládáme na sociální stát na zdravotnictví a na vzdělávání. Nemůžeme dovolit to, aby pouze e, někteří měli politiku pro ochranu hranic všech. Je to otázka spravedlnosti a solidarity. Evropská unie musí být strategicky samostatná, musí mít sérii obraných struktur, což se zdá e, nyní je utopí, ale to je jediný způsob, jak řešit budoucnost. E, děkuji. Eh, Peters. Dobře, děkuji. Eh, geopoliticky to asi všichni eh, chápete, že je otřesen v základech vícestranný model NATO, už nestačí pro stabilitu. Smlouvy se vypovídají ale neexistuje žádný lepší světový řád než multilateralismus a e, chceme-li posílit multilateralismus, e, tak Evropa musí mít autonomní vojenskou strategii. Posledním e, cílem je evropská strategická autonomie, pokud jde o obranu. A tohoto cíle jsme ještě nedosáhli, proto apeluji na členské státy, tak aby eh, prosazovali ty cíle tak, aby na konci volebního období jsme měli skutečnou evropskou obranu, protože kolegyně a kolegové v roce 2018 eh, v květnu 51 eh, milionů s tím souhlasilo. Děkuji, pan Oleka, na jednu minutu. Děkuji. V první řadě děkuji obou srovnám za vynikající zpráci. Jestliže ale chce Evropská unie mít skutečnou úlohu v stávajícím složitém světě, tak je potřeba jednak rozšířit naše diplomatické a ekonomické aktivity v souvislosti s eskalací situace za hranicemi EU. Ale toto nestačí, protože v našem sousedství máme reži- neudržitelné režimy v Sýrii, v Iráku, ale také v Rusku. Musíme zvýšit naši odolnost, zvyšovat naše kapacity Vážení kolegové, autoritářské režimy chápou jenom dialog se silnými partnery. A jestli chceme být autonomním, silným subjektem, musíme alokovat dostatečné zdroje pro to, abychom navýšili naše kapacity a potřebujeme mít dostatečné zdroje. 2 HDP v každém členském státě. To by měl být náš cíl. Děkuji mnohokrát a slovo má Paní poslankyně Andra Bockor. Děkuji, já bych eh, chtěla eh, pogratulovat eh, zpravodajům. Evropská unie a Maďarsko podporují integritu a samostatnost Ukrajiny a řešení prostřednictvím vyjednávání, tak aby brzy nastal mír. Normandský formát přispěl k tomu, že e, tento proces byl znovu zahájen a že byli vyměněni vězni. Já si myslím, že tento konflikt by se mohl ukončit. E, v této zemi existují vnitřní napětí, předchozí vláda měla nacionalistickou politiku a e, práva menšin byla omezena. Stávající prezident přislíbil eh, eh, a pracuje na spolupráci a já doufám, že eh, se to odrazí v legislativě. Evropská unie musí sehrát aktivní úlohu ve nastolení míru v sousedících oblastech, ale musíme také volat potom, aby byla zachována práva menšin. Děkuji, pan Bilčík má slovo na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážený pane vysoký představiteli. Já bych chtěl poděkovat obou zpravodajům za výborně vyvážené zprávy. A nyní několik poznámek SRPP. Já vítám horizontální přístup zpravodaje. Je důležité posílit evropské nástroje a instituce, chceme-li bránit multilateralismus. Musíme respektovat evropský strategický zájem ve světě a také musíme dodržet naše závazky v oblasti sousedství. Eh, politika sousedství je testem pro naši společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Ne Rusko nebo Turecko nás nemohou nahradit na západním Balkáně. A tady bych chtěl opravdu zdůraznit úlohu EP při řešení krizí v politice sousedství. Ale Evropský parlament sám to nedokáže. Musíme vynout společné úsilí s komisí, s členskými státy, abychom zajistili konkrétní hmatatelné výsledky a abychom prosadili evropský zájem, evropskou perspektivu v západním Balkáně. Jedině tak ukážeme, že Evropa má náležitou mezinárodní úlohu a musíme to udělat ještě v letošním roce. Děkuji za dodržení času a nyní má slovo pan poslanec Van Dale na jednu minutu za EPP. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nizozemsko, stejně jako většina členských států, v současné době má nastavenou vlastní obranu v NATO a chtěli bychom, aby to i nadále tak zůstalo. To je to hlavní fórum pro spolupráci. A národní parlamenty rozhodují, zda Eh, vyšlou své muže a ženy do eh, nebezpečných regionů v rámci tohoto póra. Eh, naše země, nebo moje země v brzké době splní ten cíl 2%. Zpráva EU nevolá po evropské armádě, ale de facto v bodech 1.18, 1.19 a 1.20 je v zásadě toto obsaženo. Já jsem znepokojen. Na to je velmi důležité a chci, aby Evropa dále pokračovala ve své spolupráci v rámci NATO. Děkuji, slovo má pan poslanec eh, Fanda, Fudlas. Téma. Θα πρέπει να ρωτήσουμε ήδη πρώτα τους Především eh, si musíme položit otázku, jakou Evropu chceme, jakou Evropu potřebujeme, jak chceme budovat náš společný dům. Odpověď, vážení přátelé, je jednoduchá. Potřebujeme silnou Evropu. Evropu, která nebude potřebovat třetí strany, aby garantovaly eh, její bezpečnost. Eh, mm, Evropu, kterou žádná třetí země neohrozí buď vlnami migrantů nebo jinak. My potřebujeme Evropu, kde každý členský stát, teď je jakkoliv malý, bude mít svůj hlas, kde budeme rozhodovat a všichni se budeme účastnit rozhodování. To je Evropa, kterou potřebujeme a za tuto Evropu musíme bojovat. To musí být společná budoucnost nás všech. Děkuji. A nyní má slovo pan Karas na jednu minutu pane místo předseda Morel. Jeden obraz hovoří e, za všechno. A ten obraz, které tady máme, diskusy před Iránem a Irá, o Iránu a Iráku ze strany komise a během mm, svého e, aby tu, při této debatě o společné eh, bezpečnostní a zahraniční police, tak mm, to tady to místo zůstává prázdné, což ukazuje, že žádnou společnou politiku nemáme. A eh, to ukazuje také tu roztříštěnost a pokud budeme takto roztříštěni, nebudeme důvěruhodní, nebudeme akce schopní. A když eh, komise chce být mluvčím kontinentu a Evropská Evropa potřebuje společnou eh, zahraniční bezpečnostní politiku a já vás prosím, abyste udělali všechno pro to, abychom měli obranou unii, bezpečnostní unii, politickou unii. Eh, v této diskuse eh, sehráváte důležitou roli. Prosím, přestaňte eh, se tady střídat, eh, sundejte si své různé eh, klobouky a prosím, starejte se o místo Evropy v tomto světě. Děkuji na Catch the Eye. Pan Kristoforu. Děkuji, paní předsedající. Eh, já bych eh, chtěl, abyste se zaměřil na následující. Chci poděkovat eh, panu Mekalisterovi a panu Dančánovi za výbornou zprávu. Já si myslím, že otázka zahraniční, bezpečnostní a obrané politiky, tak to je to naše stigma. To je ta váha, která je na našich ramenech. Už jsme velmi opoždění, už by to měla být realita. Chceme-li chránit naše hranice, a chceme-li to dělat eh, tak, abychom také chránili to, co je naše povinnost, tedy svrchovanost, tak na to musíme vynakládat prostředky, abychom mohli stavit na naší bezpečnosti a naší obraně. Turecko by potom vůbec eh, je ani nenapadlo být eh, v Sýrii, anebo podniknout invazi do Kypru. Měli bychom takovýto systém. A dokud nebudeme mít tuto společnou politiku, tak Evropská unie členské státy musí zareagovat. A bylo by to dobrým krokem ku předu, pane Borele, kdyby členské státy by se rozhodovaly na základě solidarity, kdyby zakročili společně proti jakékoliv invazi, proti jakékoliv země, kdy dochází k porušování hranic. Děkuji vám paní eh, Virkunen, eh, Tomašič, Dali, Štemiral. <clears throat> To jsou spontánní řečníci. Paní eh, Virkunen, prosím. Děkuji. Paní předsedající, Během eh, posledních let se Evropská unie posunula velmi pozitivním směrem. Třeba skonstatovat, že chce-li být Evropská unie silná, jednotná, důvěryhodná, jakožto globální hráč, tak musíme jednat mnohem rychleji a jednotněji a musíme reagovat na tyto krize. Ale to se nezdaří, pokud budeme volat po jednomyslnosti v hlasování. Proto podporuji zásadu, eh, který je ve zprávě z výboru AFE, takže se musíme rozhodnout kvalifikovaně v takových věcech, kde to je možné, aniž bychom museli měnit smlouvu. Tyto otázky se týkají lidských práv, obchodních sankcí a nebo třeba civilních operací. Tato změna by se dala udělat velmi jednoduše. Členské státy by se mohly na tom dohodnout na summitu a chceme Chci tedy vyzvat komisi, aby je přesvědčila, aby se toto posunuli, abychom urychlili rozhodovací proces, abychom byli silnější, jednotnější a důvěryhodnější jako globální hráč. Prosím, další řečník. Děkuji, paní předsedající. Blahopřeji oběma zpravodajům. Před eh, několika lety otázka společné zahraniční bezpečnostní obrané politiky by bylo velmi ambiciozní teorií, ale dnes vzhledem ke změnám a vzhledem ke stávající globalizaci už je to třeba, pokud Evropská unie chce zachovat svou ekonomickou stabilitu, prosperitu, ale také zaručit, aby existovalo skutečné mezinárodní právo, které bude respektováno. Třeba eh, energetická bezpečnost. Zde jsme vystaveni hrozbám. Energie vyžaduje ochranu před atentáty a před invazemi. Chceme-li, aby byl mír, tak to nestačí, že si to budeme pouze přát. Bohužel ti, kteří uh, chtějí, aby byl Erdogan strategickým partnerem, tak toho budete lítat. Pane Borele, Libie, Sýrie, Afrin, eh, východní středozemí, problém a jméno, eh, expanzionista otomanské Turecko. Eh, děkuji paní Tomašič. zajedničke sigurnosne i obrambene politike. zpráva o implementaci společné bezpečnostní politiky zase má e, část věnovanou západnímu Balkánu, která je důležitá pro bezpečnost a stabilitu EU. Čím e, aktivnější bude e, Evropská unie, tím lépe. Mimo jiné evropské mise. A já souhlasím s tím, že stabilita v sousedství je prioritou pro Chorvatsko, ale věřím, že závažný, eh, významný pokrok na západním Balkáně nemůže být dosažen tím, že budeme eh, lichotit autokratickým vůdcům, jako v případě Srbska, a ignorováním systematického porušování práv Chorvatů v Bosně a Hercegovině. Evropská unie může přispět k pokroku v těchto zemích a také ke zlepšení vztahů v této části Evropy, ale ne tím, že bude zavírat oči před problémy, ale že bude je řešit. Děkuji. Ehm, já eh, ne, eh, nevítám tedy implementaci eh, PESCO. To něco, o čem jsme museli dvakrát eh, hlasovat v Irsku a já si myslím, že společná zajištění bezpečnostní politika eh, skutečně vyvíjí tlak na irskou neutralitu a my se budeme eh, bránit snahám o rozhodování kvalifikovanou většinou a militarizaci Evropské unie. Evropská armáda není v zájmu občanů bílá kniha, no, je třeba bí, eh, nová bílá kniha, kterou vyžaduje zpráva, bude nový krok. Nebude to e, dobrý krok, to krok, který prosazuje Francie a poškozuje jiné projekty. A, e, francouzi chtějí e, vyzbrojovat Evropu, zatímco ignorují problém důchodů doma. Ta Zpráva by měla hovořit o e, článku 4 charty OSN, omezování e, síly na vlastní teritorium, integritu a tak dále. To byste měli dělat. Děkuji. E, paní předsedkyně Pesko, vojenská mobilita, obrněné tanky a tak dále, Evropský obraný fond, to jsou některá hesla je jasné, že EU by mělo eh, škrt, bude škrtat sociální projekty a dávat miliardy zbrojní lobby. Tím porušujete evropské právo. Článek 41.2, eh, kde se říká, který zakazuje eh, placení z evropského rozpočtu vojenských záležitostí. Politická situace je křehká, jsou konflikty ale pouze je zmínit v té zprávě a přitom se nevěnovat roli EU a členských států je pokrytecké. E, stále větší e, vývozy zbraní e, zostřují konflikty ve světě. Pokud je skutečně o míra demokracii, pak musí skončit vývozy zbraní a šílená spirála zbrojení. Přestaňte s tím dělat s EU vojenskou unii. E, uzavřete smlouvy o ozbro, odzbrojování. To by byla udržitelná politika a nikoli to, co děláte vy. To je spíše, tady hrozí riziko požáru. pan Morel. um, Děkuji, já se omlouvám, ehm, protože mm, věci se dějí tedy mimo tento sál a já chci poděkovat zpravodajům. Myslím, že to byl velice zajímavý příspěvek velké diskusy o zahraniční a bezpečnostní politice Evropské unie. Někdo řekl, eh, že eh, jsme se změnili místo. Vyměnili místo, ano. Tam je komise, tady je rada. A vy dobře víte, že mm, vysoký představitel současně reprezentuje radu a také má sídlo v komisi. A když už to tak je, tak je potřeba, abych se, se přesedl. Pokud to tak už nebude, tak bude třeba změnit smlouvy. A to neuděláme dnes večer, to mi věřte. To neuděláme dnes večer, to vyžaduje trochu víc času. Já nechápu některé, kteří říkají, že budeme tady konstruovat monstrum, které bude sloužit nadnárodním firmám a vrhneme se cestou tedy z federalismu dnes um, je komise federalizující komunitární orgán a nemá kompetence v zahraniční a obrané politice. Nemá tam kompetence. Takže je třeba říci, že je důležité, je, je bizarní tedy říkat, když nemá kompetence, že jsme vytvořili obranou unii, protože obraná unie, takže tady se jedná o průmyslovou politiku obrany. E, základem obrany je mm, obraný průmysl. E, dnes jsme tedy ve, svě, ve světě, kde e, společná zahraniční politika, kterou um, rada vyžaduje, má jednomyslnost. To je eh, daleko od něčeho, co můžeme nazvat federálním. A obraná politika je to tež. Já nechápu tedy ty obavy některých, který říkají, že jdeme do černé, směřujeme do černé díry federalismu. My jsme od toho daleko. Já si myslím, že Evropská unie potřebuje prohloubit eh, dimen, eh, svoji kapacitu společně jednat ve světě mezi jsou tady mezi námi eh, někteří, kteří to nevěří. Já tomu věřím a to jsem také obhajoval, když jsem kandidoval na toto místo, aby Evropané celé naší unii, eh, abychom byli tedy schopni jednat rozhodněji, silněji a proto musíme společně definovat společnou politiku. Ale společná to neznamená jednotná. Nebo jedna, jediná. Společné tedy ne, nebylo jediné, a když byla měna tedy, tak každý měl, sice byla jedna měna, ale každý měl ještě svoji měnu. Spolupracovali jsme. A jak dlouho trvalo Evropě, aby přešla tedy ke spo- z jednotné měny na, ze společné měny na jednotnou? Mm, jednalo se o měnovou suverenitu. Jednalo se o víc než to. A ta měna, když je tedy symbolem suverenity, tak to není nejsilnější symbol. Obrana, válka nebo mír, mezinárodní vztahy, obhajoba k zájmu každé země ve světě. To je blíže suverenitě. Takže není překvapivé, že abychom mohli přejít ke společné, ze společné politiky na jednotnou, tak to bude trvat čas, nějaký čas. A e, tady vidíme, jaké problémy tady jsou. A já jsem ten první, když se snažíme diskutovat o věcech, které jsou nám tak blízko, jako Libie, tak e, hned narazíme na různé národní e, pozice. A to je naše slabost. Takže ta cesta bude dlouhá, ale je třeba budovat kapacity společné, abychom měli možnost rozhodovat jednomyslně, eh, ale nejednomyslně, ale mm, kvalifikovanou většinou. A to bude dlouhá cesta s mnoha problémy. A já děkuji autorům, doufám, že budeme možnost o tom více diskutovat přímo, protože budoucnost Evropy se budou budovat na základě schopnosti jednat ve světě. Je nemožné věřit, že naše problémy se vyřeší uvnitř našich hranic. Všechno vyžaduje akci směrem ke zbytku světa. Klimatická změna, migrace. To je všechno geopolitika. Ano, to je módní slovo. A Abychom skutečně byli geopolitickým aktérem, tak musíme mít vojenské kapacity, diplomatické kapacity, které budou silné. Často se říká, že si musíme vybrat mezi tím, eh, abychom byli hráčem nebo hřištěm. Já mm, bych chtěl být hráčem, ale hra, s jakou identitou? ještě eh, nevíme, jakým aktérem, jakým hráčem chceme být. Ehm, musíme tedy prohloubit eh, tuto existenciální otázku pro Unii a já ehm, děkuji všem, kteří se účastní. Paní předsedkyni je škoda, že tady není mnoho členů, které by zajímala diskuse která je takto důležitá. Děkuji, že jste zůstali do večera a sledujete diskusi, která je velmi zajímavá o naší budoucnosti jako společnosti ve světě, který je, eh, má problémy. Eh, Děkuji vám, vysoký představiteli, eh, také jménem obou eh, zpravodajů a děkuji vám za vaši práci. Pan David McAllister má slovo. Madam President. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Vážený pane vysoký představiteli, pane místopředsedo, již je pokročilá hodina, takže já se pokusím být velmi stručný. Děkuji vám všem mnohokrát za vaše příspěvky Děkuji vám za upřímnou a otevřenou debatu. Bylo pro mě potěšením vidět, že většina řečníků v této sněmovně je proto, abychom měli silnou společnou bezpečnostní a zahraniční politiku Evropské unie. Čeká nás velký kus práce také vyjednávání o nadcházejícím víceletém finančním rámci a chci vás ujistit, pane Boreli, že se budeme snažit zajistit nejenom dostatečné financování, ale také efektivitu našich externích finančních nástrojů. A konečně děkuji eh, panu vysokému představiteli, protože nejenom my, ale i On je zde už opravdu dlouhé hodiny. Já vám děkuji za vaši práci. Děkuji vám a slovo má pan poslanec Danžan, prosím. Děkuji. Děkuji všem kolegům, kteří se účastnili této debaty. Zazněla tady celá řada zajímavých příspěvků. Bohužel, ale některé ty příspěvky jsou tady stále Eh, postiženy určitými předsudky, ale přitom naše zpráva vůbec nebyla nějak ideologicky zaměřená. Byla to pragmatická zpráva, která prostě se snaží reagovat na stávající realitu. Máme svět, který se potýká s mnoha potížemi a my je musíme řešit na různých úrovních, a to i na úrovni vojenské. Někteří kolegové se rozhorčují nad militarizací Evropské unie, ale to je určitý mýtus. Mluví se tady také o tom, že se musíme snažit hledat rovnováhu mezi civilní a vojenskou politikou, ale když chcete mít něco civilního a vojenského, tak prostě eh, to musíte vést k tomu, že tady bude více ta vojenská dimenze, protože v současné době je tady mm, to opravdu hodně na té civilní úrovni, v té civilní oblasti. Takže je potřeba eh, si uvědomit, že ta realita neodpovídá úplně tomu, jak to tady popisovali někteří kolegové. Je to škoda. Eh, je opravdu mm, se podívat na to, jaká je realita, jaké tady máme krize, které musí řešit Evropská unie a eh, my potřebujeme Evropu ve formě ale členských států, komise, vzájemné spolupráce. Buďme pragmatičtí, my potřebujeme více Evropy. Někteří kolegové tady také mají obavy od oddělení od NATO, ale nikdo nenahradí NATO v oblasti společné obrany. Jenomže vědomi si, že jsou některé oblasti, kde NATO nemá žádný zájem intervenovat. My jsme hovořili o tom, že e, americké složky se stáhnou z Afriky, to znamená Mali, Nigérie my říkáme, že máme se spolehat na Američany. Dobře, ale já jsem to říkal už ve svém úvodním vystoupení. Jsou některé oblasti, některá místa, kde ty priority nejsou stejné. A jsou tady prostě určité historické vazby, takže z pragmatických důvodů Evropa musí si jasně uvědomit, jaké jsou priority a chopit se těch priorit i v těch oblastech, kde to jiní nejsou schopni udělat. Takže to je prostě zdravý selský rozum, eh, jaký můžeme k tomu přistupovat. A nikdo jiný tuto politiku za nás neudělá. Děkuji vám. A nyní ukončím eh, tuto rozpravu a hlasovat se bude zítra. A ještě než budeme pokračovat s rozpravou k situaci v Líbii, tak bych vás nyní chtěla informovat o tom, že padlo rozhodnutí, které se týká jmenování ve frakcích a ve výborech a v zápise to bude zaprotokolováno a dnes to tedy vstupuje v platnost. Děkuji vám za vaši spolupráci, děkuji vám za vaši práci. E, to e, říkám oběma zpravodajům a nyní si uděláme pětiminutovou přestávku, tak aby ti, kteří sedí dlouho u tohoto stolu, aby si trošku odpočinuli a za pět minut pokračujeme. Děkuji. köszönjük. Eh, vchodu do eh, místnosti jsou k tomu informace, stačí zmáčknout pouze tlačítko. Nejdříve dostane slovo na pět minut v zastoupení komise pan Borel a potom pan McAllister a paní Piry bude eh, třetí řečnice jménem sociálních demokratů. Gracias, Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci, situace eh, v Libii se stále zhoršuje. Možná během eh, příštích dnů se objeví eh, nějaký paprsek naděje, ale od Vánoc útočí síly Haftara, toto se zintenzivnilo, vybombardovali se oblasti, kde žili civilní obyvatelé. Eh, bylo zavražděno 30 kadetů na vojenské akademii v Tripolisu. My jsme odsoudili tento útok. Ale my vlastně celý den jenom odsuzujeme útoky. A lidské oběti této zástupné války už jsou k neudržení pro eh, libijské lidi 350 eh, tisíc eh, bylo vysídleno, tisíce bojovníků, 300 civilistů zahynulo, útočí se na nemocnice, včetně zdravotníků a personálu.